Eh, Vážení kolegové, budeme pokračovat. A to eh, ústním dotazem o rozvoji satelitních technologií, které by umožnily zavedení systému pro celosvětové sledování letů. A nejdříve dám slovo panu Krámerovi, který je autorem otázky. Máte slovo. Vážená paní komisařko, vážené dámy a pánové, jménem eh, výboru pro dopravu